Eh, a nyní se vracím k zasedání 26.3.2015 a já říkám, že tedy zápis a veškeré další dokumenty jsou k dispozici. Má někdo nějakou zámitku? Není tomu tak.